Přicházíme k dalšímu bodu na programu, což je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Jde o budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské měnové unie. E, je to od výboru Econ a dáváme slovo paní Sharon Bowles, e, která je autorkou této otázky. A Myslím, že se ujímá tady eh, odpovědi pan komisař Rén. Prosím, paní Bowles, máte slovo na pět minut. Thank you. Děkuji. Vážený pane komisaři, Toto je reakce výboru Ekon na návrhy komise k konkurenceschopnosti a, a na, nástrojům konkurenceschopnosti a konvergence. Za prvé, e, učili jsme velký, e, učinili jsme velký pokrok dvou balíčkem a šesti balíčkem k makroekonomickému vládnutí. Také e, se přijímají kroky k bankovní unii. Ehm, myslím, eh, že Evropa musí eh, přicházet s myšlenkami. To je signál, který eh, vy dostáváte. I ten vyšel z Mezinárodního měnového fondu minulý rok. Bohužel tím se zastírá pochopení toho, co už jsme udělali a naopak to vypadá, že jsme selhali. Je třeba stanovit si eh, priority. Eh, plná mm, eh, implementace osmi balíčků, to znamená dvou a šesti balíčků dohromady, předtím, než je zatemníme dalším novým nápadem. Myslíme si, že možná by bylo na čase eh, přestat chrlit eh, další balíčky. Osmi balíček eh, za 18 měsíců stačí, deseti balíček by možná vypadal už trochu bláznivě. Eh, samozřejmě je tady eh, výsada a prerogativa národních eh, parlamentů. Evropa je pro, má být přínosná občanům a parlamentní zprávy říkají, že ji musí vnímat a chápat občané na základě solidarity a odpovědnosti. Ovšem, v mnoha případech eh, je tady nedostatečná transparentnost eh, mezi vládní dohody mezi vybranými státy a eh, dohody na poslední chvíli, které ponechávají občany mimo. Já vím, že komise je proti mezivládním dohodám a my vás v tom podporujeme. Nicméně už teď má teď další obohacení postupů už tak dost dost složitých nepomůže občanům. Eh, takzvaná koordinace ex ante eh, nevyjasňuje nebo nevysvětluje, co by vlastně eh, přinesla, když už máme balíček 2020, evropský semestr, pak Euro plus a samozřejmě fond soudržnosti. Ekon je nebo vyzval k zahrnutí jakéhokoliv nového instrumentu plně do evropského semestru. To by eh, umožnilo řádnou transparentnost a parlamentní eh, přeskum tohoto procesu. Návrh kom, nebo komise navrhuje, aby eh, mezi eh, evropskou a národní úrovni byly, eh, byla zavedena smluvní ujednávání, ujednání k zjednodušení národních procesů. Chtěli bychom mít Evropský kodex konvergence, ve kterém budou podrobně uvedeny jednotlivé reformy, které mají být přijaty ve členských státech a na základě toho by byly rozděleny podněty. Myslíme si, že je to lepší než smluvní ujednání, která nemají prostor prostor nebo mezi, na e, úrovni mezi Evropou a jednotlivými zeměmi. Rozšířená eh, rozpočtová eh, schopnost k řešení stávajících problémů je vítána. Mohlo by to být dokonce i zárodkem rozpočtu eurozóny, což by pomohlo vyřešit asymetrické šoky uvnitř EU. Eh, také ovšem eh, vaše sdělení je zajímavé tím, co v něm není. Není zde odhodlání k demokratičnější Evropě. Je opravdu ohromující vzhledem k tomu, co je všude v novinách v Evropě ohledně důvěry v EU, eh, e že komise plánuje fondy CCI mimo evropský rozpočet, tak aby se vyhla eh, jakémukoliv parlamentnímu dohledu. Naše usnesení eh, přichází s podrobnějšími návrhy nebo náměty k tomu, jak nějaký evropský instrument, pokud nějaký vůbec bude, jak by měl být otevřený všem členským státům, ať už jsou v euro nebo ne, nebo jsou součástí programu nebo ne, eh, na dobrovolném základě, tak aby mohli eh, přispět k této rozpočtové schopnosti. Rozhodování eh, na evropské úrovni ex ante musí být také eh, podloženo solidní statistikou. Zejména rozpočtová koordinace uvnitř Unie umožňuje konsolidované údaje o, veřejném účt, o veřejných účtech Unie, členských států i eh, regionálních a místních úřadů. Ovšem hlavním eh, signálem je, že cokoliv, co eh, bude postrádat eh, plné zapojení parlamentu, co by legislativního rozpočtového orgánu, je nepřijatelné. Děkuji. Děkuji paní Bolsová a nyní jménem komise dávám slovo panu komisaři Oli Rénovi, aby odpověděl na otázku paní Bolsové. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, především vám děkuji za velice relevantní otázku. Komise vítá eh, zájem eh, parlamentu o budoucí legislativní nástroje pro eh, měnovou a hospodářskou unii. Jde o velice důležité kroky v dotváření celého souboru nástrojů měnové a hospodářské unie. Jde o důležitý nástroj eh, právy a je důležité, že této věci eh, budeme spolupracovat s parlamentem. Je zapotřebí ještě další práce, jak to právě paní Bousová zdůraznila. Velice brzy chceme Eh, dokončit eh, vybudování bankovní unie a dokončení eh, celého souboru opatření ve finanční oblasti. Jde třeba, je třeba, abychom vytvořili důvěru. Důvěru věřitelů, důvěru podniků a tím pádem přispět také k vytváření pracovních míst. Chceme vytvářet lepší podmínky pro hospodářskou integraci, tak jak jsme to řekli ve dvou sděleních zveřejněných v březnu. Jedna týkající se velkých hospodářských reform e, v EU a druhá otázka nástroje pro konkurenceschopnost a konvergenci. Dovolte, abych řekl, že tato dvě sdělení e, předkládají různé náměty, různé otázky e, a týkají se tedy celé té oblasti, ve které čekáme také určitý vstup od Eh, Evropského parlamentu, členských států, národních parlamentů a dalších eh, aktérů a partnerů. Evropský parlament bude plně zapojen do eh, vytváření jakékoliv perspektivy, iniciativ odpovídajících duchu smlouvy. Další úloha Evropského parlamentu bude samozřejmě velmi důležitá a komise tady chce vést potřebný dialog. A Vyzýváme také předsedu rady a předsedu eurozóny, euroskupiny, eh, aby se také podíleli na této diskusi. Myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby parlament také vyzval členské státy, aby se podíleli eh, na těchto procesech důležitých hospodářských reform a aby eh, vysvětlili své politiky a hájili své pozice. To je velice důležité. Pokud je o vaši otázku týkající se um, návaznosti obou sdělení na fiscal compact, na vytváření stability a principu vládnutí, můžeme říci, že eh, koordinace ex ante ve všech oblastech eh, je zavedena článkem 11 smlouvy. Smlouva eh, přináší velice důležitý bod do této oblasti, tak jak se to projeví v nejbližších pěti letech. Naše sdělení navrhuje určité možnosti pro takovouto koordinaci. Pokud je o vaši otázku o tom, jakou povahu mají nástroje na podporu konvergence a konkurenceschopnosti. Budeme se samozřejmě opírat o smlouvu, ale eh, smluvní eh, závazky budou politické povahy, protože eh, smlouva neumožňuje právě závazné smlouvy či závazky. V případě neplnění ovšem nebude vyplacena podpora nebo bude naopak podpora muset být vrácena. Toto vše bude mít rozhodně prioritu v rámci nástroje na podporu konvergence a konkurenceschopnosti. Eh, jde o eh, hladké fungování eh, měnové a hospodářské unie. Jde o to, aby členské státy mohly uplatňovat specifické reformy a aby dostali podporu v této činnosti. Bude to nejen ve prospěch eh, eh, konkrétního členského státu, ale bude to ve prospěch celé eurozóny. Takováto reforma může mít velice důležitý dopad na celou eurozónu. Já vám děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci, na dalších eh, legislativních nástrojích. Děkuji. Děkuji vám, pane Réne, a nyní vystoupí řečníci jménem svých eh, frakcí. Jako první dostává slovo za EPP na čtyři minuty vážený kolega Gozes. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové. Otázky, které dnes klade parlament, jsou zásadní. Právě jste poskytl některé části odpovědi. A tyto odpovědi umožní posoudit eh, vážnost s jakou dochází k této angažovanosti a s jakou je zde snaha dospět eh, k určitému ekonomickému pokroku z hlediska EU. Nedávná historie ukazuje, že pokud EU se snažila o reakce, pak mezery v organizování, zvláště eurozóny, a mohly být eh, škodlivé. Krize se začaly kumulovat a byla zde určitá improvizace, protože tady neexistovaly nástroje nebo přizpůsobené prostředky. Tato situace se projevovala tak, že se mm, nahrazovaly neexistující komunitární nástroje uplatňování mezivládních eh, akcí. Nebyly tady trvalé právní nástroje, proto je naléhavé přistoupit ke komunitárním nástrojům a vybavit se těmi nástroji, které jsou nutné proto, abychom byli schopni preventivně jednat z hlediska těchto nebezpečných situací. Proběhla výrazná práce z tohoto hlediska a já bych chtěl zdát hold vašemu odhodlání, které nebylo jednoduché vzhledem k tomu, že existovala zdrženlivost ze strany členských států. Sdělení komise vysvětluje budoucí etapy realizace skutečné hospodářské a měnové unie v budoucnosti. Tato sdělení, připomínám, se odvolávají na e, závazky komise v roku 2012 v únoru. Hospodářská měnová unie bude opět projednávána během příštího samitu. A my chceme doufat, že tak budou navržena a definována konkrétní opatření. Ty cíle jsou chválihodné. Posílit ekonomickou koordinaci, ekonomickou integraci tím, že by se zde stvrdila disciplína na mezinárodní úrovni a fungovala evropská solidarita. Umožnit Evropě pokročit z hlediska konkurenceschopnosti, růstu a vytváření zaměstnání. Ta otázka, která se nyní klade, je, jakým způsobem se tyto záměry projeví konkrétně v realitě. Proto jsme položili tuto otázku. Nebudu komentovat všechny tyto body. Samozřejmě, že usnesení je přesné a přináší Eh, některé užitečné příspěvky parlamentu. Chtěl bych zdůraznit několik menších bodů, které jsou pro mě důležité. Nejdříve předběžná koordinace z hlediska velkých projektů reformy. Ta koordinace je nezbytná. Uplatňování národních opatření v oblastech, které spadají přirozeně do evropské úrovně, to by bylo škodlivé. Máme dnes příklad množení těch bankovních zákonů, které předjímají to, co bude v červenci nebo v září navrženo komisí z hlediska reformy bankovního sektoru. Skutečnost, že členské státy několik měsíců předem se vybavují specifickými nitrostátními zákony, tato skutečnost stěžuje vyjednávání vyjednávání a harmonizaci. Dále je také nutné dávat eh, pozor na eh, vliv těchto vnitrostátních politik na jiné země. Co se týče nástroje na podporu konvergence a konkurenceschopnosti v eurozóně, tam se počítá se smluvními úpravami, samozřejmě, že je to nutné upřesnit, ale nemůžeme tedy zavrhnout tento princip. Jakmile cílem je tedy nastolit makroekonomickou rovnováhu. V tomto ohledu si přejeme uplatňovat princip kondicionality z hlediska proplácení částek. Bez ovšem naplánování těchto reform není možné poskytovat tyto subvence. Vnitrostátní a evropské kompetence musí být respektovány. Je nutné zajistit demokratickou kontrolu bez zdvojování práce. Je nutné uplatňovat řádný legislativní postup a Evropský parlament musí kontrolovat demokracii z tohoto hlediska. A proto zasedání, které navrhujete a která již probíhají, představují v každém případě první krok harmonizace stanovisek. Je velmi důležité posílit sociální aspekt hospodářské měnové unie, vytvořit například jakousi tabulku sociálních aspektů a zaměstnanosti, které by, která by umožnila vysvětlit evropský semestr. Děkuji, pane Gozesi. A není za SAD paní Ferreira na minutu a půl. Obrigada, senhor Pane předsedo, pane komisaři, chtěla bych poděkovat za vaše vysvětlení, ale lituji, že tato vysvětlení nebyla dostatečně podrobná. My se nacházíme v období, kde význam jednotlivých slov musí být jednoznačný. Koordinace ex ante, strukturální reforma. V současnosti tyto pojmy znamenají velice širokou interpretaci, která se vzdaluje obvyklému významu těchto slov. Strukturální reforma eh, je představována evropským dialogem, eh, je představována restriktivní politikou ze strany komise, snižování mest a dále definováním záležitostí, které nikdy nesměřují k těm stanoveným cílům. Musíme opětovně získat vzájemnou důvěru. Musíme opětovně zavést komunitární metodu, dialog a konvergenci a také zajišťovat soudržnost vedle konkurenceschopnosti. Nástroj CCI, který má podporovat konvergenci a konkurenceschopnost, může být velmi pozitivní, pokud bude spojován s touto novou důvěrou v evropské tradice. Je nutné uznat, že konkurence je širší pojem, musí být vnímán ve smyslu strategie Evropa 2020, nesmí docházet k snižování platů a nesmí mít negativní dopad na zaměstnanost. Musíme se, vli, ovliv, eh, musíme se vystříhat vzájemnému ovlivňování mezi jednotlivými členskými státy. Musí docházet k určitému slaďování vnitrostátních cílů. Ale nemůžeme tyto národní cíle pošlapávat. Termín žá... Děkuji, přežavla jste již svůj čas a nyní prosím paní Gulára za eh, ALDE na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Jak kolega Gozes, také já chci ocenit vaši práci a vaše odhodlání v rámci kolegia komisařů. Naše eh, Odpověď se snaží reagovat vyváženě na vaše návrhy. Jsou tady dva velmi pozitivní body. Za prvé, brát v úvahu dopad rozhodnutí členských států na další Takováto koordinex ante je tedy obzvláště důležitá. Doposud jsme vlastně uh, řídili jednotou měnu politikami, které často byly protikladné a velice škodlivé ve vedlejší sousední zemi. A taková možnost eh, dělat věci na míru prostřednictvím rozpočtových nástrojů, to by mohlo pomoci členským státům eh, zlepšit konkurenceschopnost. Ale jsou tady také věci, které mě trápí a my jsme to uvedli eh, v textu a také bych to chtěla zdůraznit. První věc. Eh, budete mít určitě velké problémy, protože už z definice všichni nemají rádi komunitární metodu a mm, evropský eh, semestr se organizuje stát od státu. Bude třeba dát pozor na to, aby to opravdu v praxi fungovalo a obecně za to, abych tak řekla, když se podíváme na všechno, co se udělalo za poslední roky, zdá se nám, že se tady mnoho věcí ohlásilo, ale pro občany eh, to vázne a nepřichází to například six-pack. To lidé ani ani nevědí, co přesně pozitivního v tom je a co všecko vlastně eh, tady je oznámeno. Takže pozor na tyto záležitosti. A mm, dále v komunitárním prostoru eh, je velice těžké eh, dávat věci závazně. Jsou tady občané, kteří žijí v určitém státu, kde přece nemohou být vězni a e, bylo by diskriminací mezi občany, kdyby se k ním přistupovalo e, různě. Potřebujeme mít sdílené tyto komunitární aspekty a v tom na vás spoleháme. Děkuji. Děkuji paní Gulár a nyní jménem Zelených dostává slovo pan Giegold na dvě minuty a půl. Děkuji, e, pane předsedající pane místo předsedo. Je škoda, že při eh, důležité debatě eh, o příštích krocích tady není rada, protože rada v současné době eh, je středovodem této diskuse, což se nám tady nikomu nějak zvlášť nelíbí, musím říci. Fiskální pakt vytvořil určitý precedens a myslím, že není třeba toto zakrývat více méně je tady nedůvěra a vůči institucím v této otázce a proto eh, je také naše usnesení důležité, abychom eh, ještě u těch instrumentů, eh, které teď leží na stole, dali jasně najevo, jak se k ním staví parlament. Je ovšem třeba, třeba předznamenat, že potřebujeme eh, další legislativu v jiných věcech, tak aby mohla fungovat eh, eurozóna. Jako předtím, eh, naše instrumentárium spočívá v tom, že v zásadě máme autonomní data, která se musí přizpůsobit tomu, jak je to potřebné pro společnou měnu. Ovšem máme málo instrumentů společenství, abychom zabránili tomu, aby při tom procesu přizpůsobování nedocházelo k příliš velkému schudnutí a inflačním tlakům v jiných částech Evropské unie to je třeba poznamenat a to tady není dnešním eh, tématem, protože se eh, zabýváme eh, tématy, která jsou teď na stole. Takže zatím neexistuje žád, zatím se vůbec vážně nepracuje na dalších věcech, jako je společné pojištění v nezaměstnanosti, makroekonomické stabilizátory, posílení evropského rozpočtu i z makroekonomických stabilizačních důvodů. A to by bylo nezbytně nutné. A proto stejně tak nevidí vidíme do posud eh, ten sociální pilíř, který by eh, rada měla naplňovat. Eh, debaty na radě ukazují, že i v nadcházejících plánech, které existují nyní v předběžné verzi, se počítá s legislativně testní praxí rady. Oba dva ty instrumenty, o kterých tady teď hovoříme, které žijí nejvíce, a já jsem zvědavý, pane místo předsedo, co mi k tomu řeknete, mě eh, zajímá ta koordinace ex ante. Eh, ta nějak dvakrát než je na radě. Mě by zajímalo, jak eh, živé je toto dítě, jestli opravdu tady dojde k nějaké konkrétní legislativě. U té další otázky, u CCI, tam eh, parlament jasně ukazuje, kam eh, chce. Eh, chceme, aby ty podněty, které se tady rozdávají nebo dávají, byly jasně stanovovány v rámci metody společenství, aby byly v souladu s agendou 2020, kterou jsme tady prakticky odsouhlasili, a abychom se postarali o to, abychom se vyhnuli tomu, že tyhle věci budou mimo právo společenství. Eh, děkuji, eh, pane kolego, už jste překročil čas a nyní dávám eh, za ECR e slovo panu Eppingovi. Děkuji, pane předsedo. Komise navrhuje skutečnou měnovou a hospodářskou unii, ale přinese nám to plánovanou ekonomiku. Ex ante koordinací ekonomických reform se z, komisí, se z komise stane Eh, vlastně eh, nějaký takový centrální plánovací úřad. Eh, komise je příliš hodná a vlastně ani nemá stejné úmysly jako předchozí Sovětská unie, ale přinese stejné výsledky. My se snažíme naplani, napravit eh, chyby předchozích politik. Já jsem byl pro dvou balíček i šesti balíček, ale teď eh, komise chce řídit celou eh, ekonomiky, ekonomiku eurozóny, ale ta poroste ne v důsledku centrálního plánování, ale v důsledku svobodné konkurence. Komisař Andor nedávno řekl, že Německo musí zvýšit platy. Německo je příliš konkurenceschopné, takže musí snížit konkurenceschopnost, Eh, tak aby eh, se eh, dostalo na zbytek úrovně. Základ centrálního plánování je rovnost a recese, pokud to bude třeba. A kde nechává národní parlamenty, ty mají pouze být informovány. Ale pane René, ty si zaslouží víc, proto by se mělo hlasovat o těch mechanismech. Centrální hospodářské plánování nevyřeší problémy eura, akorát zabetonuje trvalou recesi a stávající reforma bude e, považována za chybnou. Komise by měla utvářet budoucnost eura, mohla by zvažovat mechanismy e, na e, vystoupení z eura nebo zabývat se možností paralelní měny, tak, aby zavedla do systému flexibilitu. Nicméně ústřední plánovači nenávidí flexibilitu. Centrální plánovači jako Brežněv nechtějí uznávat chybu Eh, a povede to k tomu, eh, že eh, v ulice budou plné mladých lidí bez práce. Pane Ren, pokud nepřijde perestrojka, tak se vaše plánování rozpadne do kusy. Pane Pengu, je tady na vás otázka, když ji přijmete. Ano? Ano, je tady na mě otázka, dobře. Prosím, pan Wortmann Kohl. Pane, pane předsedo, není eh, šanda, že eh, pan eh, Epping tady přirovnává komisaře Rena k Brežněvovi? komisař nebo kolika Epping aktivně podporoval šesti balíček a teď tady napadá nezávislou roli komisaře Rena a dva týdny před konkrétní hodnoceními pro jednotlivých zemí by měl podpořit eh, pana komisaře, aby nejenom malé země, ale i velké eh, země, jako je Francie, eh, jasně tedy počastoval pevnými doporučeními. Opravdu jsem zvědavá na, jejich, na jeho reakci. Paní Wortmann Kohl, odpovím vám nizozemsky. Já jsem to pojal trochu s humorem, což jste, a možná jsem se vás přecenil ale eh, eh, pana eh, Rena jsem přirovnal k Brežněvovi ve smyslu ústředního plánování, koli osobně on není to samé. A Evropská komise ovšem chce eh, přecházet k centrálnímu plánování. Začal jako liberální projekt a stává se z ní socialistický projekt. Všechno se musí dávat eh, před, eh, předkládat Bruselu a národní parlamenty se vůbec nekonzultují. To vede k nespokojenosti mezi obyvatelstvem. A paní Wortmann Kol přijde den, kdy proti tomu lidé povstanou, ale to už bude možná pozdě. Gracias. Děkuji, pane Epingu a slovo jménem en nombre de la Europa de la Libertad y la Democracia por un minuto y medio. Tedy slovo má pan Blum jménem EFD. Ne, pan Blum tady není, není tady v hemiciklu. Jistě je tady svoboda a demokracie, ale nikoli zástupce příslušně nazvané skupiny. Dávám tedy slovo panu Klutemu, který hovoří jménem GUE. Ja, ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Z hlediska mé vlastní osoby musím říct, že jsem hluboce přesvědčen, že potřebujeme silnější ekonomickou integraci. Ale domnívám se, že hospodářská integrace může fungovat pouze tehdy, pokud je provázená hm, politickými a daňovými aspekty silnější integrace. A to je momentálně ten problém, který musíme řešit. Zpracovávání krize až do posud na úrovni eh, rady, ostatně Jean-Paul Gozes to zde kritizoval, toto zpracovávání vedlo k tomu, že občané čím dál více ztráceli důvěru v EU. Mnoho občanů vnímají EU v současnosti jako instituci, která jim bere sociální jistoty. Podívejte se, jak obrovská nezaměstnanost existuje, jak se zvýšila nezaměstnanost zvláště mladých lidí, takže to můžeme chápat. Předtím, než postoupíme dále s tou nezbytnou hospodářskou integrací, tak velice naléhavě musíme diskutovat s občany ohledně toho, jak nastolit opět důvěru a jakým způsobem tedy přijmout opatření, která budou stabilizovat jejich sociální jistoty. Já si myslím, bez těch minimálních sociálních standardů které budou provázet tuto ekonomickou integraci. Bez tohoto tento evropský projekt troskotá. A já toho budu hluboce litovat. Já jsem Němec, a mám velice intenzivní vztah k Evropské unii, souvisí to s mojí historií, takže byl bych velice nešťastný, kdyby tady tento projekt rozkotal. Jde o to, aby tento projekt ekonomické integrace probíhal, ale nesmí to být k tíži sociálních jistot. Eh, protože občané budou mít pocit, že oni sami musí platit za tuto krizi. Pak tento projekt ztroskotá. My musíme udělat vše pro to, aby k tomu nedošlo. Proto myslím, že nesmíme eh, opomíjet tuto sociální otázku. Kolega Znojinský. Eh, děkuji a jménem nezařazených dávám slovo panu Zilstrovi. Un minutu i mediu. Na minutu a Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, plán eh, pro rozšíření a prodloužení hospodářské a měnové unie dává ještě více moci Evropské komisi a plány eh, na národní hospodářské reformy budou muset teď eh, schváleny Evropskou komisí ještě než budou poslány do národních parlamentů a to je útok na národní svrchovanost. Komise bude mít právo zamítnout každý návrh Eh, reform a to eh, předjímá právo eh, národních parlamentů jednat o návrzích svého národního kabinetu. My se nesmíme ovšem snažit oslabovat národní parlamenty, naopak je musíme posilovat. Jak můžeme přijmout mizení demokracie, když se za ní tak dlouho bojovalo? Ehm, pravidelně se tady v parlamentu volá po větší demokracii a mm, můžeme to udělat znovu. Posilme demokracii a zamítněme tento návrh komise. Totální unie není v zájmu občanů. Jako jediní na světě eh, v eurozóně eh, neumíme eh, vylézt z ekonomického propadu, protože v současné době eh, zóna nefunguje. Eh, musí být rozebrána a suverenita musí být vrácena do jednotlivých členských států potřebujeme méně a ne více centrální moci proto ehm, se musíme snažit o ehm, blahobyt a ne o centralizaci moci, jako by to bylo s tímto návrhem. Děkuji. Gracias, kolega. Děkuji, pane kolego. Tím jsme ukončili mluvčí jednotlivých frakcí a dáváme slovo kolegům, kteří hovoří již sami za sebe. Jako první pan Brok na dvě a půl minuty. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, nejdříve bych eh, chtěl konstatovat návaznosti na to, co tady zaznělo, že bez eura bychom byli v mnohem obtížnější sociální situaci. Euro nás nutí k solidaritě a bez eura by tady byly již propady a katastrofy. Takže tady opravdu euro nám umožnilo zabránit kompletnímu bankrotu. Ale nepostupujeme dostatečně dobře, proto bych chtěl poděkovat za tuto zprávu. Je to opravdu otázka koordinace ex ante, tam musíme pokročit. Já si myslím, že v posledních dvou letech jsme přijali celou řadu nástrojů a měli bychom se podívat na to, jakým způsobem toto propojit Eh, nebylo by dobré eh, tedy eh, uplatňovat zbytečné nástroje. Jde o to, jaký dopad například bude six paku a ostatních opatření. Musíme stále vnímat souvislost mezi těmito nástroji. Byla, bylo vydáno sdělení, já myslím, že to je důležité, musíme tady fungovat tak trošku jako šerpa, musíme vědět, jakým směrem jít. Komise předkládá legislativní návrhy a to poukazuje na to, že potřebujeme čím dál více komunitární metodu. Já si myslím ostatně, že návrhy pana prezidenta Olanda jsou špatné. Jsou totiž mezivládní, vytvářejí nové instituce a nedostatečně zapojují národní a evropské Eh, parlamenty a omezuje se to pouze na 17 států a přitom eh, nás je 27. My bychom neměli vytvářet nové překážky a nové hranice. Já si myslím, že Evropský parlament má také rozhodovat o tom, jakým způsobem bychom toto měli začlenovat do evropského semestru. Měli bychom zde vyznačit ty hlavní vodítka. A do toho musí vstupovat také národní parlamenty. I ty musí mít zde právo. Nesmí tady vznikat nové mezery absence demokracie v tomto postupu a zde máme tedy velkou povinnost na to bdít. Nejde jenom o opatření úspor, Musí se jednat také o strukturální změny, o sociální záležitosti, ale především musíme zajistit konkurenceschopnost tak, aby instituce byly schopny podporovat konkurenceschopné evropské projekty. Víte, že v Řecku jsou finanční prostředky, ale nerozvíjejí se projekty. Potřebujeme struktury například na vzdělávání ve Španělsku musíme řešit problém vysoké nezaměstnanosti ve Španělsku 30 Konkurenceschopnost a růst jsou možné pouze tehdy, pokud zde budou existovat struktury pro růst a pokud peníze, které se na to investují, budou správně využívány. Tyto finanční prostředky nebudou pouze státní, ale i privátní prostředky mohou být využívány v těchto strukturách. Hodně jste, hm, hodně jste už překročil čas, který vám byl dán k dispozici. Eh, pane Broku, prosím, nasaďte si sluchátka. Pane Broku. Pane Broku. Je tady jeden kolega eh, z vaší vlastní frakce, pan Rubik, který vám chce položit otázku. To je docela originální či výjimečné. Přijímáte otázku? Eh, pane Rubiku, eh, prosím, svému krajanovi můžete položit otázku. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega z Německa a já z Rakouska si klademe mnoho otázek. Jedna z nich je, zda daň eh, z finančních transakcí bude možná, zda je možné je zajistit v rámci EU a zda zde nebudeme moci tedy vytvářet určitý základní kapitál, protože eh, vidíme, že je nutné vnést stabilitu do této situace. Proto bych si rád vyslechl mínění pana Broka. Já si myslím, já si myslím, že v souvislosti s vyjednáváním ohledně této daně, je nutné také se zabývat našimi vlastními zdroji. Samozřejmě, že potřebujeme vhodný nástroj, který by měl pozitivní dopady. Náš kolega Timothy Kakos stále bojoval za tuto otázku, ale nicméně bych chtěl říci, pane Rubiku, že jste zde jaksi nastínil velmi dobrou myšlenku. Děkuji, pane Broku, a nyní pan Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. A pane komisaři, Tato otázka uvádí témata, jako je například mm, konvergence Eh, otázka, zda budou, eh, se to bude otevírat také zemím, které jsou mimo eh, eurozónu. Je třeba vyjasnit některé další věci. Hovoříme o dalších zdrojích, ale ne o makroekonomické podmíněnosti. Dále otázka zdroje CCI budou z zdrojů, ze zdrojů EU e použity a nebo je budou financovat také některé členské státy. CCO, CCI vlastně mohlo být takovým zárodkem budoucího rozpočtu eurozóny a budou tady některé specifická, některá specifická doporučení pro členské státy, či bude se něco definovat přímo na úrovni členských států sociální eh, nerovnováhy musí mít stejnou důležitost jako otázky konkurenceschopnosti. Myslíme si, že postoj parlamentu je přiměřený, rozumný a doufáme, že to všechno bude zváženo. <coughs> Doufáme, že dostaneme další informace o zárodku tohoto CCI co nejdříve. Sledujeme velice pozorně, co se děje. Rada by neměla negativně ovlivnit legislativní moc a komise by měla dostat eh, rozhodně Pra Lunaček. Eh, děkuji. A nyní na minutu paní Lunaček. Pane eh, předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, už je tomu rok, co byl schválen fiskální pakt bez hlasu Evropského parlamentu proti metodě společenství a navzdory tomu, že e, no, úsporná opatření e, vedou k další chudobě v Evropě. A nyní tady máme další krok. E, nyní chce kancelářka Merklová vést k větší konkurenceschopnosti opět mimo legislativní rámec. Já se ptám eh, spolkové eh, kancelářky Merkelové eh, a dalších, jestli opravdu nepochopila, ne, nepochopili, že to tím mm, nedemokratickým postupem k dalšímu šetření a konkurenci vlastně narážejí Eh, v Evropě eh, prohlubují sociální eh, propast. Potřebujeme v tomto parlamentu větší demokracii, větší zapojení Evropského parlamentu, národních parlamentů, větší solidaritu, plné zapojení sociálních partnerů, protože jedině tak bude možné, aby občané byli přesvědčeni znovu o tom, že potřebujeme tuto společnou evropskou Evropu a jenom sociální a solidární Evropa povede k úspěchu. Děkuji, paní Luňaček a, a Eh, blahopřeji tlumočníkům za to, že eh, zvládli eh, svoji práci, aniž by stiskli tlačítko upozornění mm, vzhledem k rychlosti několik poslední, několika posledních řečníků. A teď Vicky Ford. Děkuji. Naše frakce bude hlasovat proti tomuto návrhu. Ne všichni členové Evropské unie jsou v eurozóně a u nás je zřejmé, že my do eurozóny jen tak nevstoupíme. Já věřím v národní svrchovanost a proto si nemyslím, že bych měl měla říkat eurozóně, co má dělat, ale jsou momenty v debatě o eurozóně, kdy e, se jedná o zájmy e, zemí mimo eurozónu a proto je třeba pozvednout hlas. E, návrh volá po nástroji konvergence a konkurenceschopnosti, což zní nevaně, ne, ne, ale mohlo by to vést k velkým finančním převodům mezi jednotlivými členskými státy a mohlo by to vytvořit novou část evropského rozpočtu. Nevím, proč by to mě eurozóna ona měla dělat a mm, nikdo se na to neptal, ale e, trošku se to bojím, že se to dělá mimo eurozónu. E, v rámci procesu Mezinárodního měnového fondu, e, nebo MMF, pardon, je třeba eh, schválení eh, všech 27 členských eh, států každých sedm let. Myslím si, že evropský rozpočet je příliš velký a parlament chce, aby byl ještě větší, takže jsem velice ráda, že národní parlamenty mají jednou za sedm let poukázat, kam velké utrácení patří ale eh, v rámci metody společenství mimo eh, rozpočtu MMF eh, převést toto by vlastně dalo prostor eh, Evropskému parlamentu a dostali bychom se tím na eh, kluskou, eh, tedy na, na, na šikmou rovinu, protože by to umožnilo členským státům kontrolovat méně evropské vydávání peněz. A některé členské státy už mají pocit, že ztratili kontrolu nad svým vlastním osudem a Evropský eh, parlament eh, nesmí, být, eh, nesmí dostávat tady příliš velkou pravomoc na úkor národních parlamentů. Nyní paní Anderson. Evropská reakce na krizi jak se ukazuje v tomto usnesení, je eh, vedena eh, slepým ideologickým eh, přístupem. Místo tomu, abychom změnili ideologii, která již selhala, děláme pořád to tež a čekáme jiný výsledek. To je vlastně podstata bláznoství, říkal Albert Einstein. Prostě používat ten Eh, špatný ideologický přístup nás eh, přiveze, eh, přivede k katastrofě. Kde máme investiční programy, které by měly Eh, obnovit růst HDP, kde jsou odpisy toxických dluhů, kde je rekapitalizace bank, která byla eh, slíbena Evropským eh, mechanismem stability, kde je vypůjčovatel v poslední instance, jak slíbovala Evropská centrální banka. Evropský přístup je ten nejhorší ze všech. Nedělají se žádné transfery bohatství, které by mohly Eh, ospravedlnit eh, v monet, eh, monet, měnovou unii. Děkuji. A... A děkuji, nyní pan Fejo, a půl minuty, děkuji. Gracias. señor Comisario. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já bych chtěl začít tím, že bych vám poblahopřál k té velice dlouhé cestě a vyjednávání s parlamentem s cílem vylepšit hospodářskou měnovou unii. Viděli jsme, že byl přijat pakt stability a růstu, dále legislativa pro makroekonomické vyvážení v EU a dále zde byla snaha zlepšit pravidla rozpočtu. Ale čím dál více Již po dlouhou dobu je na nás požadováno, aby byla zajištěna disciplína a zároveň růst v EU. To je obrovský úkol, který se nemůže zvládnout ze dne na den. Je to ale požadavek, který je stále více naléhavý ze strany občanů a proto potřebujeme evropské řešení. Proto blahopřeji komisi k jejímu sdělení. Doufáme, že velice rychle vznikne legislativní iniciativa z hlediska těchto důležitých otázek, jako je koordinace strukturálních reform ve prospěch růstu, anebo v souvislosti s tímto nástrojem pro konvergenci a konkurenceschopnost. Pane komisaři, já bych chtěl vědět, zda tato opatření odpovídají myšlence hospodářské a měnové unie a propojení mezi sankcemi a podporou jednotlivých členských států, zvláště těch, které dodržují pravidla. Já pocházím ze země, která respektovala tato pravidla a to v rámci velkých rizik. Tyto země by měly být odměněny, povzbuzovány za to, že tato pravidla udržovala. A by občané věděli, že oběti, které přinášejí, se vyplácí. Nesmí to být jednorázové pozbuzování. Musí to být systematický systém v naší legislativě. Doufám, že tomu tak bude. Děkuji a nyní minutu a půl bude mít pan Huang Ngok. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, Evropa je na křižovatce. A nebo se dostane tedy z té pasti, anebo se zachrání v rámci demokracie, a nebo národy začnou nenávidět Evropu. Je nutné jednat velice rychle. Komise již eh, vypracovala jakýsi cestovní plán. Prezident Hollande eh, vyzval k vytvoření ekonomické vlády a jednotlivé parlamenty by se měly účastnit. Evropský parlament bohužel nebyl konzultován z hlediska Kypru a nemůže tady nějak jednat eh, oproti trojce. Vláda bez parlamentu neodpovídá to vlastně diktatuře. Parlament to připomněl v Tysenově zprávě. Parlament by se měl účastnit všech etap evropského semestru, kontroly specifických doporučení. Musí se účastnit také rozpočtové kontroly v rámci eurozóny. Proto vytváření bilaterálních smluv mezi komisí a státy, toto musí být absolutně zamítnuto. Znamená to, že by se po celé Evropě rozšířila metody trojky, která se spletla ve všech ohledech. Neměli bychom opakovat tuto zkušenost. Toto pomílení bychom měli zrušit. Vzhledem k tomu, že se posiluje vládnutí z hlediska eurozóny je nutné posílit také postoje z hlediska těch států, které upřednostňují národní zámy. Drazí kolegové, demokracie musí být centrem hospodářské měnové unie. Musíme budovat Evropu občanů a nikoli smluv. Děkuji a není jednu minutu pro pana Joao Ferreiru. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Hospodářská a měnová unie eh, zůstává projektem velkokapitálu. V roce 2010 eh, se to jasně projevilo, že vlastně zisky narostly o 36 eh, Ve stejné době ovšem jednotka práce se snížila ve své hodnotě o 20 To všechno je příčinou E, problémů. Důsledky jsou jasné, zhoršují se životní podmínky pracujících, e, snižují se e, platy, dochází k nezaměstnanosti, stagnaci, dochází k destrukci výrobních nástrojů, dezindustrializaci a tato cesta není trvale udržitelná. A e, samozřejmě ti, kterým to přineslo prospěch, ti se nechtějí vrátit zpět. Jako e, vždy, integrací se e, odůvodňuje všechno to, co následuje, ale my musíme mít na mysli život a boj pracujících. Děkuji a nyní na dvě a půl minuty pan Zalba. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Když eh, jsme vytvářeli eh, zónu euro, věděli jsme, že jsou tam určité eh, nedostatky. A to je právě to, že tady neexistuje fiskální unie, která by šla ruku v ruce s politickou unii. Otázka určité koordinace. To vlastně tady bylo požadováno již v roce 2005. Krize z roku 2008 zdůraznila dále tyto nedostatky nedostatky, ale buďme pozitivní. Eh, dala nám tato situace také možnost nejen eh, odstranit nedostatky, ale dále vylepšit architekturu eura a architekturu celé EU. My jsme eh, vlastně vycházeli z té eh, teorie Evropské unie postupovat krok po kroku. Eh, teď, když už víme, jaké byly naše chyby, teď se snažíme věci doplnit. Proto jedna z velkých výzev je vytvořit opravdovou ekonomickou unii. Bankovní unie, to je prioritní věc. Eh, tím směrem musíme jít, abychom se dostali k hospodářské unii. Tak, jak jsme to tady řekli také včera, zde, eh, v tomto parlamentu. A je také třeba projevit tak důležitou solidaritu. Solidaritu, eh, kterou ještě nemáme automatickou, ale stále se samozřejmě požaduje v evropském právu. Pan Gozes tady zopakoval také důležitost sociální dimenze. Eh, to je velice eh, důležité. Eh, tady se mohou odstranit okamžiky nedůvěry, na které narážíme. Koordinace ex ante hospodářských reform a také CCI, to jsou klíče k vytvoření automatického postupu solidarity všech států, které sdílejí stejnou měnu ale které, jak se zdají, někdy nezdílejí stejný horizont. V tomto smyslu je důležité, aby koordinace ex ante eh, platila v členských zemích eura a e, současně, eh, aby se i pokračovalo v reformách. CCI tedy musí jít ruku v ruce s finančním nástrojem pod pobídek je v oblasti rozpočtové, abychom se vyhnuli chybám v minulosti. Eh, oba nástroje eh, jsou nezbytným dalším krokem směrem k tak velice důležité hospodářské unii a eh, v konečném horizontu také politické unie. Proto všechno je to tak velmi důležité. Děkuji, pane předsedu. Děkuji, Pablo, a nyní pan Kutáš. Președinte, domnule comisar, stimați colegi. Pane předsedo, Eh, proto, abychom eh, mohli eh, vyřešit recesi, která se stále prodlužuje, Zaměření hospodářské měnové unie by se měly orientovat na růst a sociální aspekty. Bohužel nyní je zde snaha flexibilizovat trh práce a to je velké nebezpečí. Koordinace strukturálních reform je nezbytná proto, abychom odstranili velké rozdíly. Návrhy komise jako by chtěli upřednostňovat pouze některé reformy, zvláště reformy privatizace, úspor, snižování platů a oslabování odborů. Evropě se nepodaří dostat se z této ekonomické eh, a sociální propasti tím, že bude uplatňovat pouze úspory. Ozdravění USA jakoby aplikovalo stejnou myšlenku. Myslím si, že ale ještě není pozdě a můžeme se dát správnou cestou. A v tomto ohledu by bylo vhodné uplatňovat minimální mzdu ve všech členských státech a zasadit sociální pilíř do centra hospodářské měnové unie. Zároveň je nutná evropská solidarita v rámci společných záruk dluhů. To je zásadní otázka z hlediska budoucnosti. Děkuji. I... Děkuji, George. A nyní na minutu má slovo pan Sanchez Presedo. Děkuji, pane předsedo. Evropská, ehm, evropské hospodářství eh, od ustanovení EU postupně eh, bylo velmi uspokojivé. Byl tady pakt růstu a stability, dosáhlo se celé řady cílů Lisabonské strategie a eh, Evropa reagovala na problémy Eh, také velké výzvy krize by se hůře řešily bez EU. Dochází eh, ovšem eh, k velkým problémům zadlužení a nezaměstnanosti. Ehm, hospodářská a měnová politika by měla naopak zdůraznit solidaritu, ale také disciplínu i pobídky. Jen tak se dostaneme k koordinaci ex ante. To by se mělo začlenit do um, rámce společné hospodářské politiky. Stejně tak by tady měly být určité pobídky pro investice. V takovéto společné hospodářské politice by měly být um, uh, snahy o zlepšení konkurenceschopnosti. Ovšem zlepšení konkurenceschopnosti, eh, což je více faktorový eh, eh, jev, vyžaduje také určitý sociální pakt a další fiskální zdroje ve víceletém finanční finančním rámci. A kromě toho, aby se obnovil růst, bude zapotřebí dalších iniciativ v oblasti úvěru, aby se zlepšila udržitelnost veřejných financí a aby se obnovil tady růst. Děkuji. Děkuji, Antolíne, ehm, Teď dáme slovo panu Blumovi, který měl již hovořit jménem eh, své frakce EFD ne, když jsme mu dávali slovo, nebyl v sále, nyní tady ale je a proto myslím, že je správné dát mu minutu a půl, která mu přísluší. Prosím, máte minutu a půl, pane Blume. Uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedající, a, a omlouvám se, že jsem eh, tady nebyl včas. Hluboce eh, eh, se o tom omlouvám a děkuji vám za vaši laskavost. Je to zajímavé, ne? Jedna z obrovských politických otázek Velké Británii eh, při debatě o euru je, eh, eh, jestli se tady něco Eh, nezvedlo, anebo je to eh, spiknutí. O tom se eh, baví lidé v anglických hospodách. Ovšem musí být úplně jasné, že tahle ta společná měna byla předurčená k neúspěchu od, neúspěchu od samého začátku, pokud ji nedoprovázela společná fiskální politika. Je třeba společné fiskální politiky pro jednu měnu a, jednu, a jedné úrovně, úrokové sazby. Eh, teoretici spiknutí říkají, že oni věděli, že se to stane, že se to zhroutí, že eh, to přinese problémy spoustu zemí, které byly dost nešťastné a hloupé, aby do té společné měny vstoupily. A až to eh, chytne, až to se zhroutí, až se to všechno pokazí, tak tak oni, ti spiklenci, budou moci protlačit nedemokratický systém eh, vlády eh, lidem, až se jim to líbí nebo ne. A eh, myslím si, že ten dokument, o kterém hovoříme, vlastně tohle to představuje. Je to první součást nedemokratického řízení, tak abychom mohli ty běžné voliče vyřadit z toho běžného systému. Eh, děkuji, pane Blume. A nyní eh, je čas na Catch the Eye. A pardon, omlouvám se. Tady kolegyně má otázku na pana Bluma. Přijímáte prosím otázku naší kolegyně? Děkuji, eh, pane předsedající. Eh, pan Blum, jste říkal na začátku, eh, že Evropská měnová unie selže, pokud nebude společná fiskální politika a blížší motivace k spolupráci. A neměli bychom teď ale vítat, že vytváříme systém k vytvoření koordinace hospodářské politiky, a ke eh, společnému evropskému přístupu. Nemohl byste říct, že teď eh, jsme eh, na správné cestě, pokud jde o odstranění nedostatku demokracie? Neměli bychom stavět národní parlamenty a Evropský parlament proti sobě. Potřebujeme obojí na vytvoření demokracie. No, ono záleží na pohledu, že? Já bych eh, řekl, že eh, není žádný prostor pro společnou fiskální politiku, nebylo předloženo, eh, nebyla předložena lidu v referendu nebo nějakým politickým způsobem, jako u nás v Británii. Eh, my jsme eh, byli, um, nám, nám se slibuje referendum už dlouhá léta, takže já můžu hovořit jenom za Británii a řekl bych, že neexistuje žádný demokratický prostor pro to a proto to nemůžete eh, protlačit tu společnou fiskální politiku. Pokud se lidí zeptáte v Římu, Lisabonu, v Madridu nebo v Aténách, tak myslím, že uslyšíte jasnou odpověď. Děkuji, pane Blume. A nyní v rámci procesu Catch the Eye dáme slovo na minutu paní Popadopoulos. Děkuji, pane předsedo. Předsedo, euroskupina eurozóna bohužel nemá věci pod kontrolou. V centru je trojka, ale trojka nemá žádnou legitimaci Eh, neskládá účty před Evropským parlamentem nebo národními parlamenty. Trojka vnucuje úsporné programy na jihu Evropy, není tam žádný růst, žádné investice a v podstatě se eh, populace ničí ekonomicky a sociálně. Jednoduchý příklad je Řecko a Kypr. Co se týče eh, Kypru, tady, pane předsedající, si myslím, že bychom eh, měli zasáhnout jako parlament. Ta politika nebyla správná a my jsme eh, tomu přihlíželi. Otázka, která tady je, spočívá v tom, zda bychom neměli korigovat tyto chyby ECB a euroskupiny. Chci vaši odpověď. Jak eh, je možné ještě toto napravit? Ano, a nyní pan komisař má slovo. You, madam president. Uh, eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Především bych chtěl poděkovat všem <clears throat> za jejich vystoupení do této velice významné diskuse. Na, na úvod bych chtěl říci, že souhlasím s těmi jako panem Gozesem, paní Ferreirou, panem Gigolt, panem Klutem, kdo zdůraznili, že sociální dimenze je velice důležitá v EU. Je to velice důležitý prvek sociálně tržní ekonomiky EU, včetně mm, hospodářské a měnové unie. A to bude ostatně ještě bodem, dalším bodem na programu. Pokud jde o prohlášení paní Gulár a pana Broka, pokud jde o komunitární metodu, komise má takový názor, který se pevně opírá o komunitární metodu, protože se domníváme ze zkušenosti, že to je jediná cesta, jak zajistit skutečně udržitelnou politiku a pokrok, stejně tak jako demokratickou legitimitu i politickou zodpovědnost. To znamená, eh, že současné mm, mezivládní eh, postupy se přemění na komunitární postupy. A nyní reaguji na to, co řekla paní Fox, pokud jde o další rozvoj HMU, tak eh, říkám, že musíme zajistit integritu celé EU. Chtěl bych také zdůraznit, že podle našeho názoru Vedoucí princip budoucí HMU je eh, krokem k větší solidaritě a také k mutualizaci eh, společných rizik. Je to kombinováno s vyšší odpovědností a také fiskální odpovědností eh, se sdílením svrchovanosti a větší integrací. Paní Goulart hovořila o roztříštěnosti eh, doporučení pro jednotlivé země. Já bych chtěl říci, že my dáváme také eh, specifická doporučení jednotlivým zemím v rámci eurozóny. To je mm, velice důležitý aspekt, neboť tady jde o vzájemnou provázanost a vzájemnou závislost zemí na sobě. A takže my dáváme samozřejmě takovéto, takováto doporučení i eurozóně. A eurozóna může diskutovat o tom, co je eh, nejlepším optimálním mixem opatření eh, pro trvale udržitelný růst a pro zlepšení zaměstnanosti. Pan Giegold eh, ho se zmínil o diskusi v radě. My očekáváme, že Rada teď bude diskutovat o koordinaci ex ante a o velkých hospodářských reformách a o s tím spojených eh, mechanismech solidarity, aby eh, doufáme, že Rada do toho vnese konstruktivní, pozitivní nádech. A konečně, pane předsedo, nebo paní předsedkyně, ještě reaguji na uh, pana Epinka. Ten je Eh, někdy tak verbálně akrobatický, eh, když eh, vytváří různé, mm, různá srovnání, která jsou ostatně nevhodná a ne, chybná. A jsou to vtipy špatného vkusu, nevkusné tedy vtipy. A obzvláště nevhodné je Eh, vaše srovnání, eh, protože v mé rodině je celá řada hrdinů eh, zimní války, kteří tam položili život, stavili se proti totalitarismu. Já jsem velice hrdý na západní demokracie a na evropské tradice. Také můj otec byl ve válce a po jeho zkušenostech v zimní válce mě řekl celou řadu svých zkušeností Já osobně se nyní samozřejmě dívám směrem na západ i směrem na východ a souhlasím tedy s panem Klute, s jeho moudrými slovy, že Evropská unie musí být udržena a dále rozvíjena jakožto skutečně mírový projekt. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, a tím jsme ukončili diskusi eh, k této otázce. Eh, budoucí legislativní návrhy o EMU. Už je konec, už je konec, už přicházíme k dalšímu eh,